Hello, welcome to this joint. Uh, uh, Takže vítejte na tomto společném zasedání Výboru pro hospodářské měnové záležitosti a pro právní záležitosti k velmi důležitému tématu pro parlament a sice podávání zpráv o jednotlivých zemích. Nyní eh, jsme ve fázi eh, projednání 272 pozměňovacích návrhů eh, podaných k této zprávě a zahájíme rozpravu, kterou bude, které bude spolupředsedat se mnou Evelyn Regner. a Dáme slovo oběma spoluzpravodajům kteří jsou zde eh, oba zastoupeni, eh, Evelyn Regner, takže ona tady má celou řadu úkolů. Evelyn, máš slovo. Roberto, good morning to all of you. Roberto, děkuji a, a přejdu do Němčiny. Uh, if, if needed. Uh, schönen guten Morgen. Pěkné dopoledne. Nyní hovořím jako zpravodajka, ne, jak za sebe, tak také za Igabaje. Uh, my pracujeme velice dobře, máme dobrou konstruktivní spolupráci a nyní tedy bych chtěla eh, předložit určité schrnutí těch pozměňovacích návrhů, o kterých jsme spolu diskutovali. Robert to už řekl, 208 pozměňovacích návrhů. Je to z naší strany, eh, zde nebylo tedy předloženo hodně pozměňovacích návrhů. Ta zpráva tedy je tedy velice dlouhá jako taková a já bych se chtěla teď zmínit o těch pozměňovacích návrzích, které jsme schrnuli do čtyř bloků. To jsou tedy takové ty, které se daly schrnout do těch čtyř velkých hlavních témat. První téma to je vlastně oblast použití 84b. Tady jde o 40 milionů proti té původní částce, která byla předložena. Samozřejmě na první pohled je zde obrovský rozdíl, když se podíváme na definice těch částek. Na druhé straně samozřejmě se to dá vysvětlit. Jsou zde takové dva proudy. Každý, na jedné straně každý pozměňovací návrh který se týká evropského práva společností. To jsou ty tady 7 milionů eur, tak to jsou ty pozměňovací návrhy, které, o kterých se nebudu zmiňovat všechny, protože sami pravděpodobně ti poslanci, kteří je předložili, se potom přihlásí. To jsou zejména návrhy EPP, EKR. A první řadě těch 750 milionů, tak jak zde bylo stanoveno, ty ostatní pozměňovací návrhy, především ze strany kolegy ze Zelených, GUE, také e FDD a ECR, ty se zabývají těmi 40 miliony euro. Já bych v této souvislosti chtěla zase předložit ty pozměňovat pře- to je vlastně v té um, směrnici o účetnictví, ve které vlastně tento návrh komise měl být zapracovaný. Je to vlastně určitá zákona definice, která je k tomu předložena. Uh, je to tedy zákonná definice, jaké jsou ty large undertakings a potom, co jsou ty malé a střední podniky a je tedy důležité, aby všechny malé a střední podniky do čistého obratu 40 milionů byly vyňaty z oblasti působnosti té směrnice. Takže tolik k těmto pozměňovacím návrhům, které byly předloženy a které říkají, malé a střední podniky budou definitivně výmuty. z tohoto, nemusí se obávat, bude se to tedy uplatňovat pouze na větší, na velké podniky. Potom další eh, pozměňovací návrhy odkazují na, hospodá, na finanční rok a tak dále. Ty jsou užitečné. Myslím si, že v průběhu rozprav tom budeme ještě mluvit a chtěla bych také poděkovat všem, kteří předložili ty doplňující pozměňovací návrhy, které obohatily naši práci a ještě vlastně vylepšují ten text. Potom ten, to druhé velké téma nebo oblast, nebo ta velká politická otázka, o které se hovoří v té zprávě, a to jsou samozřejmě také ty pozměňovací návrhy v tomto směru. To je otázka pravého výkaznictví zaměřeného na jednotlivé země, pro, proti tomu country by country report výkaznictví a daňovému. Takže proti jednotlivé tady ty typy výkaznictví, proti eh, tomu, co, o čem se zmiňuje komise ve svém návrhu. Takže povinnosti výkaznictví by se měly týkat pouze činností těch činných společností v členských státech a potom těch aktivit v těch daňových rájích odpovídajícím způsobem. To je vlastně jedna část těch pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi. Potom samozřejmě ještě také celá škála pozměňovacích návrhů, které opravdu se zabývají tím pravým country by country reportingem, výkaznictvím po jednotlivých zemích, to znamená ve všech těch zemích, ve kterých má podnik ceřinou společnost nebo eh, pobočku. A v této souvislosti bych chtěla říci také, že je, jsou zde určité signály, z hlasování ve výboru eh, minulý týden, kde jsme se zabývali těmi aspekty rozvoje politik. aby to tedy bylo uplatňováno na všechny země. Takže myslím si, že tímto bychom, to bychom měli také zohlednit v našich rozpravách, tady tyto rozvojově politické požadavky. Potom ta třetí oblast, Myslím si, že mluvím teď relativně důkladně. Už jsem překročila pět minut, ale kolega zde není, takže mohu využít trošku delšího řečnického času. Jak jsem již řekla, my nejen spolupracujeme, ale také se snažíme dosáhnout společné pozice k těmto jednotlivým tématům, takže využijí ten čas i pro kolegu. Takže ten třetí velký obor téma, to jsou ty obsahy, obsah toho výkaznictví. Jaké podniky tedy by měly zveřejňovat, <clears throat> to je to samozřejmě je zde celá řada pozměňovacích návrhů různého charakteru, Mnoho z nich eh, jsou rozšiřují vlastně ten náš úhel pohledu a jsem velmi napín, jsem napnutá, jakým způsobem potom se podaří zohlednit tyto jednotlivé aspekty. Bude zde tedy otázka, jak toto všechno zohledníme, zda tam bude ještě větší obsah, anebo zda se bude zdůrazňovat pouze ty hlavní některé aspekty a ty ostatní nikoliv, takže zde se těším na vaše vstupy, na vaše názory samozřejmě. Více nebo méně jsou zde nutná, nutné údaje jako název, geografické umístění, potom další údaje jako na výstupy, vstupy, nákupy, aktiva, pasiva takže doufám, že v dalších debatách ještě bude zdůrazněno, které ty údaje, které ty obsahy jsou obzvláště důležité, na které bychom se měli soustředit. A potom se již dostávám k tomu čtvrtému okruhu témat. To je ten, ta, ta předloha eh, dokumentu Open Data formát, vlastně jedno, jednotný formát zde je také celá řada pozměňovacích návrhů, které k tomuto byly předloženy a myslím si, že zde také při našich schůzích se stínovými zpravodaji budem, chceme docílit nějakého kompromisu, takže teď jsem vám dala takový obecný přehled, ale chtěla bych také zdůraznit, že vidíme určitou tendenci z těch pozměňovacích návrhů, že v zásadě jsou poměrně podobné pozice jednotlivých politických frakcí, ale jiné a v zásadě se doplňují, ale některé se liší, takže teď je, to bude pro nás velká výzva, abychom se na schůzích se stínovými zpravodají jak si eh, diskutovali o těch jednotlivých tématech a shodli se na tom správném směru. Dnes samozřejmě k tomu nebude všechno tak dopodrobna projednáno, ale uvidíme, jaké jsou vaše vstupy, jaké důležité věci musíme převzít. Ten veřejn, veřejný, veřejné výkaznictví, country by country reporting je to je důležitá věc a myslím si, že když pracu, teď, když pracujeme na parlamentní pozici, je důležité, abychom to také projednají na konci s radou, protože rada, v radě někdy dochází k určitým prodlením a jsem také velmi napnutá na vaše vstupy, vaše připomínky a doufám, že nakonec vlastně odpovídajícím způsobem budeme moci předložit radě jasnou a silnou pozici parlamentu, na které se shodneme po našich rozpravách. Děkuji. Thank you. First speaker. Děkuji. Jako první řečník na tři minuty Darius Rosati. Děkuji, pane předsedo. Děk... Dovolte mi poděkovat zpravodajům za přípravu zprávy. Také stínovým zpravodajům za spolupráci. Myslím, že Evropská komise jasně prokázala, že to myslí vážně se zlepšením daňových systémů v Evropské unii, aby se snížil prostor pro eh, vyhýbání se daňové povinnosti a daňové podvody. EPP samozřejmě podporuje tyto iniciativy. Tato konkrétní otázka, o které se dnes bavíme, eh, zavádí eh, také reporting, zveřejňování daňových povinností veřejnosti. Tady jde o danění veřejných, eh, tedy eh, eh, soukromých společností. To musí být vyváženo s dalším cílem, a to je zachování konkurence schopnosti evropských firm a také tendence nezavádět dodatečné administrativní požadavky na evropské firmy. To je ta největší výzva, které čelíme. Musíme nastavit tu správnou rovnováhu mezi legitimní potřebou větší transparentnosti a ochranou evropských firm na straně druhé, tak aby nebyly znevýhodňovány vůči jejich neevropským konkurentům. Ke konkrétním otázkám. Velice souhlasím s předřečníky že navzory určitým eh, nesouladům a tomu, co se neschodneme, dovolte mi říci k těmto věcem eh, pozici EPP. 750 je ten prach, který vyžaduje eh, kroky členských států a také mnoha jiných zemí. Oproti 40 milionům což byl eh, strop v té účetní směrnici. Podporujeme těch 750 a to z dvou důvodů. Nechceme zničit mezinárodní standardy, které byly dosaženy v dlouhých jednáních s OEC. A nepřejeme si dodatečnou zátěž na evropské firmy. Prostřednictvím ehm, tedy ze strany neevropských konkurentů. Chceme zároveň omezit pože- ne, odpodstatněné eh, požadavky na evropské firmy. Mělo by to být omezeno pouze na to, co je potřeba v rámci té akce 13 eh, BEPS. Jinak pouze evropské firmy by měly být uvedeny eh, plus, plus tedy ty daňové ráje, a všechny ostatně neevropské jurisdikce by měly být v agregátu 4. A pak možnosti opt-outu. Proto není žádné snadné řešení, protože ceřinné společnosti firm, které jsou umístěny v jiných zemích, ve Spojených státech, v Číně, Kanadě, nemusí eh, mít možnost poskytnout ty též informace. Tím pádem budou v lepší pozici oproti evropským firmám, A to je těžké, velice těžké tady sladit v této legislativě. Vzhledem k časovým omezením jsem chtěl jenom upozornit na problémy, kterým čelíme. To znamená, jak budeme hlasovat k této legislativě. Hodně záleží na kompromisech. Snad e, dosáhneme tedy dohody s ostatními zpravodaji. Děkuji. Děkuji a k EKR, ne, pardon, za Jury. Sylvie dorazí později. Pan Lerner za, EK, za EKR. Paní Lerner. Děkuji. to výkaznictví po jednotlivých zemích, eh, vlastně je zde určitý protiargument. Není to úplně spravedlivé, protože velké podniky vědí velice dobře, jak, eh, jakou mají konkurenci, jak eh, si konkurence stojí a mohou samozřejmě velice dobře tady tyto e, ustanovení. Můžeme se zabývat e, dokumenty poskytnutými podniky kde e, v rámci celních statistik například. Velké podniky tedy kdykoliv mohou ty dokumenty Eh, daňoví poradci mohou mít vlastně přístup k těmto eh, údajům. Můžeme potom mít také pomoci v určitých eh, daňových rájích ve třetích zemích a tato ustanovení o obchodním tajemství, o důvěrných informací se týká pouze některých záležitostí. Měly by v podstatě být stejné údaje, stejné informace, které se musí zveřejňovat ve všech zemích nad, rám, nad určitý práh, nad určitou, nad určitou hodnotu. Není rozumné vytvářet různé podmínky pro podniky. Takže to výkaznictví po jednotlivých zemích říká se, že nebo je, vádí někteří, že je velmi drahé, ale ne, to není pravda. Podniky potřebují mít informace pro jednotlivé konkrétní země, pro jejich vnitřní potřeby, pro jejich vnitřní fungování z účetních důvodů. Potom ta eh, mezní hranice proti ní také se vznesla určitá opozice, protože vytváří administrativní zátěž, ale oni už existují zprávy po jednotlivých zemích, to výkaznictví jenom se možná nezveřejní. Takže proto ta definice administrativní zátěže předložená Evropskou komisí prostě není správná, to jaksi nemá smysl. Navíc ostatní, jsou zde ostatní akt, ak- informace, které požadují jiní aktéři, nevládní organizace například. Pře- potom je zde pojítko mezi občany, podniky, orgány státní zprávy, takže tyto e, informace a údaje musí být zveřejňovány co nejrealističtějším a nejpravdivějším způsobem Měl by se zajišťovat transparentnost a otevřenost pro dobré fungování trhu a také pro e, dobré zajištění volné hospodářské soutěže. To všichni členové však nejsou tedy, ne, neobhajují stejnou línii. Potom je zde ta, eh, ten práta v hodnota 10% pro velké podniky v rozporu s oficiální definicí velkých podniků Evropské unie a vytváří to určité nerovnosti, zkresluje to konkurenci mezi podniky. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Karim tu není. Takže teď Alde. Pan Kalve Šambon. Gracias, señor presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jak jako minule, tak já budu hovořit za dva, protože pan Kavada mě také pověřil, abych hovořil za něj, protože musí se účastnit eh, volební kampaně ve Francii. Budu tedy hovořit za nás oba a obecně tedy se pokusím představit eh, stanovisko ALDE. Takže to, co je důležité pro naši frakci, to je, abychom dosáhli výsledku. Abychom eh, opravdu zavedli něco, co ukáže Evropanům, že postupujeme kupředu v oblasti transparentnosti a že poskytujeme Evropanům eh, nezbytné informace, pro eh, demokratický život. Samozřejmě jsou zde, <clears throat> bude potřeba řešit tyto věci v radě. Ně, my bychom samozřejmě chtěli, aby tento postup dospěl ke skutečnému výsledku a to, co možno nejdříve. Takže nyní je to první fáze, ale bude potřeba určitě najít tu zlatou střední cestu, abych se nám podařilo pokročit ku předu. Jsou zde tři hlavní velká témata, kolem kterých se eh, toto soustředuje a na kterých budeme muset pracovat, aby se nám podařilo dosáhnout dohody. Nejprve ta ten limit, ta mezitní hodnota. Řekli jste, že ALDE se nevyjádřila, ale nicméně ALDE už něco řekla k tomu. A to zde zopakují. je to poměrně technická záležitost a máme nedostatek informací, nedostatek údajů. Zde se obracím na komisi, na zpravodaje, kteří doporučují tu hranici 40 milionů, která se velmi liší od těch 750 milionů. A otázka zní, zda dokážeme najít tu zlatou střední cestu. Otázka, kterou bych chtěl položit, je tedy tato. Kolik podniků navíc bychom pokryli, pokud bychom přešli z, toho, z této hodnoty z 750 například na 700 milionů? Pokud by nám řekli, když přejdeme z 90% na 97%, tak by to bylo zajímavé, ale jediné riziko, které bychom zde pokryli, by podle mého názoru by bylo, že některé velké podniky, které jsou hodně známé, které jsou hodně zastoupeny v médiích, by vlastně se jim podařilo najít nějaké řešení tady s tou hranicí 750 milionů a Někteří by zase jak se propadli tady tím sítem. A to by nebyl ten cíl, který chceme ukázat eh, směrem občanům, že tedy směřujeme k větší transparentnosti. Nejde ani tolik o daňové za otázky, jako o otázky transparentnosti tady. Uh, ano, mohli bychom tedy převzít tu myšlenku OECD, protože tam je ta definice velkého podniku, pro, která se používá pro poskytování nebo neposkytování dotací. To však není úplně to tež, jako když se díváme na věci z pohledu daňového ale v každém případě bude potřeba, abychom vlastně vedli skutečně diskusi podloženou argumenty a skutečnými údaji tady o tom. Potom je zde ta otázka, jaké jsou ty informace, které se budou muset sdělovat a zveřejňovat a které ne. V každém případě bychom neměli jít nad rámec těch informací, které již nyní jsou sdělovány národním orgánům. Hm neměli bychom žádat podniky, aby vytvářely nebo byly nuceny poskytovat další údaje nad rámec tady těchto a neměli bychom také narušovat strategickou a obchodní eh, schopnost našich podniků pronikat na trh ve srovnání s konkurenčními podniky, protože existuje zde také princip, který je velmi zásadní a to je princip reciprocity který <clears throat> bychom vlastně měli prosazovat vůči třetím zemím. Takže jde zde o to, abychom se od, odkazovali na BEPS tedy a využívali ten seznam informací, které se již sdělují. Jako, co se týká konkrétních způsobů, tak uvidíme. Komise by mohla například dohlížet na, to, na ty transakce. Můžeme eh, například uvažovat o eh, určitém vysvětlení, o určitém odůvodnění, ale je potřeba vyjasnit eh, tady tuto otázku informací, které bude nutné zveřejňovat. A potom je ta stupeň agregování těch informací. To je další věc. To, co navrhuje komise, se zdá rozumné. Zejména komise si je vědomá potíží, kterým by čelila tady v rámci tohoto návrhu. A možná bychom mohli najít nějakou schodu A tím, že bychom také například dali parlamentu možnost, aby požadoval nějaké doplňující informace eh, od toho, kterého státu, pokud by bylo nějaké podezření, že dochází k nějakému porušení principu. Také bychom možná mohli přemýšlet o větší flexibilitě, pokud je o změny. Děkuji. Děkuji. Za frakci GUE. Ne? Je to někdo? Ano, máte slovo. Eh, no Děkuji, pane předsedo. Miguel Viegas se zabývá eh, touto, tímto textem za nás. Bohužel zde nemůže být, takže já ho zde nahr, na, zastoupím a pouze přečtu tedy to, co vlastně on chtěl říci. Takže a, ža, omluv, omlouvám se předem. Uh, první věc. Chtěli bychom poděkovat a poblahopřát oběma zpravodajům. Rozhodli jsme se, že nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy k tomu limitu a ke stupni agregování údajů, protože zcela souhlasíme s tím, co navrhují zpravodajové. Také se domníváme, že návrh komise neodpovídá nebo nesplňuje očekávání Evropanů. A z tohoto důvodu my obhajujeme tu hranici 40 milionů eur a to, že by se měly poskytovat ty informace nikoli v agregované formě. Domníváme se, že pokud bychom eh, toto nedodrželi, eh, tak bychom nesplnili ty vytyčené cíle. Požádali jsme, aby prostřednictvím tedy pozměňovacích návrhů, aby se doplnily ještě určité informace o zaměstnancích například. Ještě rozši- chceme rozšířit původní návrhy zpravodajů a chtěli bychom dosáhnout kompromisu těchto otázek. V každém případě by bylo nutné, abychom zde eh, zapůsobili, aby to nebyly jenom ty národní daňové orgány, které by spravovaly veškeré tady tyto systémy, ale mezinárodní. Skaldiran. Děkuji, pane předsedo. Já ještě znovu bych rád připomněl zpravodajům, to potěšení, které jsem měl při čtení této zprávy a chtěl bych přivítat kvalitu té odvedené práce. Také bych chtěl říci jako kolega z GUE, který hovořil přede mnou, že globálně ta zpráva nás plně uspokojuje. Nicméně bych chtěl odpovědět na některé otázky, které pan Kalve Šambon položil, které už zde zazněly i minule a které vyžadují určitá objasnění, ještě vysvětlení, která jsou ale poměrně snadná. První otázka, která vyvstává, je ten limit, ta, ten proč 40 milionů a nikoli 750 milionů a jaké důsledky by to mělo proč na, nemohu odpovídat za zpravodaje, ale z jednoduchého důvodu, protože ta hranice 40 milionů vychází z definice velkých podniků z účetní směrnice, takže vlastně se řídíme směrnicí, která již existuje v Evropské unii, a to je velké podniky proti těm menším. Proč tedy tato hranice a ne jiná? Protože zde prostě uplatňujeme evropské právo. A nemusíme nutně dodržovat eh, stanoviska té, které mezinárodní organizace. Neříkám, že nejsou mm, na dobré úrovni, ale nemůžou nahrazovat evropské zákonodárce. Co se týká, tedy to je tak ohledně těch 750 proti 40 milionů. Potom další otázka, pane Kalve Šambona, asi zná na ní odpověď, ale můžeme předstírat, že nezná ten rozdíl a to, že ta hranice 40 proti 700 to je vlastně to je těch 90% podniků, které by byly kterých by se netýkala natýkal ten text, aby to přešlo k 90% podniků, kterých by se to týkalo. Takže vlastně by to byl přesun z 10 k 90. Takže chtěl bych uklidnit pana Kalve Šambona a jsem přesvědčen, že on tuto situaci velmi dobře zná, že otázka toho limitu je otázka, která není nevinná a není položena jen tak. Přesunuli bychom se z 10 na 90%. Abych byl zcela objektivní, není zde jen ten počet těch podniků nebo společností, kterých se to bude týkat. Je zde také obrat, který to představuje. A zde je pravda, že bychom pokryli více než 10% prostřednictvím těch 700 milionů, protože to by byly právě ty největší podniky, které vyvíjejí, nejvě, vytvářejí největší obrat a ten důsledek je velmi důležitý. Potom, jestli máme směřovat k hranici, která by, byla, která by se vyvíjela v čase, no proč ne, může to být řešení. Musíme se snažit najít nějaká meziřešení. řešení takže možná jsem mluvil příliš dlouho, ale je to nesmírně důležité téma. Druhá věc jsou ty agregované informace, zde jsme také o tom už hovořili. <clears throat> Je jasné, že trvalo aktualizovat seznam daňových rájů, to je téměř nemožná činnost. Ale transparentnost informací ze strany podniku, ta je velice eh, důležitá. Je potřeba poskytovat tyto informace v jednotlivých zemích. Uvedu příklad ze Spojených států. Jak dosáhnout, zapojí, zapracovat USA na seznam daňových rájů? To není rozumné, není to seriózní, ale vědět, kolik daní platíme, v některém státě Spojených států, to je velmi jednoduché, to si můžou podniky lehce zjistit. Administrativní zátěž, kotované podniky na burze, které mají finančníky, tak prostě musí už dělat velmi přesný reporting, takže jak zde bylo již řečeno, administrativní zátěž se nezvedne kvůli tady tomuto agregování, to je velmi důležité, to podporuji. A poslední bod, a nebudu hovořit o detailech, protože to je techničtější a musíme se posunout dopředu, rád si vyslechnu argumenty k tomuto, to je, jaký je stupeň, úroveň těch informací, které budou muset být uváděny v těchto prohlášeních účetních. Zde Přiznávám, že tento bod by se určitě měl prohloubit, ale čím více se dostáváme do podrobností, tak tím práce daňových úřadů a dalších bude zjednodušena. Děkuji. Eh, Pascal. Jetzt möchte ich gerne... Děkuji, Pascale. Teď bych chtěla dát slovo kom zástupci nebo zástupkyni EFDD. Paní Ferrara tady není. Bude tedy někdo jiný mluvit za EFDD? Tak prosím. Äh, wir reden also heute ganz offiziell über die Auf Dnes tedy se hovoří o zřešení daňového tajemství a pro mě jakožto zástupkyni Pepe je to něco, co si myslím, že úplně správně. Máme zde dva spoluspravodaje, oba jsou ze socialistů. Uh, Eh, koordinátoři by měli mít přístup ke všemu, ale zde máme dva socialistické spoluspravodaje a to je dosti podivné vzhledem k významu této, tohoto textu. Návrh komise pro multi, nadnárodní společnosti z EU, aby se tedy ten práh eh, posunul na těch 750 milionů a ohledně zveřejňování informací, tak to je neuvěřitelný pokrok. O co, o co jste jde, komise zde zneužívá vlastně své pravomoci a také přístup k právní záležitosti. A to je vlastně zasahování do e, národních eh, kompetencí. To by mělo zůstat eh, v příslušnosti členských států. Zde bychom mohli pouze e, navrhovat, aby se proti tomu padla stížnost, aby to vstoupilo. Další. Socialisté, ti vlast pro ty to není problémy, ty by v každém případě chtěli převést kompetence v daňové záležitosti na Evropskou unii, těm je to jedno, ale my to nemůžeme připustit. A potom zde už to zaznělo několikrát, chtěla by se snížit ta hranice se 750 milionů na 40 milionů euro. Četli jste návrh komise? Komise považuje svůj návrh za přiměřený proto, protože ta hranice byla příliš vysoká, týkalo by se to pouze těch největších podniků a ne těch menších, které vlastně se, kterých se ale už tak dotýká eh, směrnice o výměně, eh, o výměně eh, účetních informací. Nyní tedy jde o velmi významný rozdíl ze 750 na 40 milionů a tak bych se to dotklo právě i těch menších podniků. Takže je to ty zásah do hospodářství, nebo jaký je vlastně váš úmysl, když předkládáte tady toto? Zde bychom mohli říci, ne, nesnížíme to ze 750 na 40 milionů, ale na miliard a možná budeme úplně někde jinde. U tohoto návrhu je problematické. Možná jste zjistili, že je to svým způsobem postaveno na hlavu, aby ti, kteří je zcela absurdní to, co je zde předloženo a o, o čem vlastně diskutujeme. Četli jste dopis od Business Europe? Já si myslím, že jste ho všichni viděli a ze dvou důvodů považuji tento dopis za skvělý, protože je tam jasně uvedeno, že skutečně se zde jedná o něčem absurdním, a za druhé, ten dopis si myslím, že je skvělý proto, protože vlastně byste, aby se nedělalo něco, co narušuje a vlastně také EU by vlastně trošku kritičtěji se podívalo na určité věci, které se dějí a vlastně zase by to posílilo akorát euroskepticismus v některých zemích. Já nevím, jakým způsobem budeme moci projednávat kompromisy, proto předkládám návrh 37 zamítnutí návrhu komise. Děkuji. Um, jetzt, uh... Děkuji. Nyní stínový zpravodajové, stínový zpravodaj za ENF, paní Kapl. Vorsitzende, die Bekämpfung der Steuer. Děkuji, paní Kapl. Eh, od LuxLeaks eh, tohle má eh, velkou prioritu na evropské úrovni. Jde o dosažení větší transparentnosti díky daňové konkurenci a zdanění činnosti tam, kde probíhá. Proto tyto návrhy v oblasti transparentnosti jsou velice důležité a sice automatický, automatická výměna informací u těch daňových rozhodnutí a ten druhý návrh ty specifické eh, eh, zprávy eh, po jednotlivých zemích. těm čtyřem tématům, o kterých jste teď hovořili. Já si myslím, že je velice důležité, abychom se zaměřili na pokyny plánu BEPS od OECD. Proto si myslím, že je nesprávné snižovat ten plán 750 milionů na 40 je důležité, aby se tohle týkalo opravdu jenom velkých podniků, eh, tohle eh, otevření eh, informací. A ty informace už jsou teď k dispozici úřadům členských států Evropské unie. Co by se mělo zveřejňovat? I tady jsem proto, abychom se drželi předpisu BEPS, protože jedině tak eh, bude moci být zachována konkurenceschopnost evropských eh, podniků a zároveň vysoká transparentnost. Eh, důležité je, aby tady Evropa měla přední roli a aby to nebylo na úkor konkurenceschopnosti. A aby to neznamenalo další administrativní zátěž pro podniky. Registr by měl být přístupný, ale ne široké veřejnosti měl by být přístupný pro úřady, pro banky, pro daňové poplatníky, pro uh, advokáty a možná uh, pro širší uh, kruh, ale ne pro širokou veřejnost. Děkuji a teď paní Feragat a potom paní Beres. Jak víte, tak Eh, já jsem vás zpravodajka z výboru pro právní záležitosti. My jsme předložili 22 eh, pozměňovacích návrhů. V zásadě hájíme návrh komise, eh, který se snaží dosáhnout rovnováhy mezi transparentností na jedné straně a také zarušit, aby investiční klima v Evropské unii nebylo narušeno. Stejně jako konkurenceschopnost podniků protože jsme to uspořádali do formátu eh, zpráv po jednotlivých eh, zemích. A samozřejmě tady jde eh, o ten práh, jestli je to 40 nebo 750, který komu se podporuje, protože je to v souladu s doporučeními OECD. A je tam dostatečná marže. Takže my podporujeme těch 750 a žádná země by to neměla snížit kromě Řecka. Takže eh, buďme realističtí ohledně toho, co se tady eh, zkoumá. Už eh, na jiných výborech jsme viděli návrhy, které zůstaly jenom na papíře, takže zkusme se zaměřit na něco vyváženého. Pan Kalvet žádá komisi o více informací. Já souhlasím. Chceme znát přesný kontext, ale myslíme, že návrhy komise jsou v souladu s eh, deklarovaným cílem a sice větší transparentností. Potom je tady ještě další téma. Firmy požádali o eh, tu pojistnou doložku, že nebude eh, požadováno zveřejnění, pokud by to mohlo podkopat jejich obchodní pozici. To bude asi dlouho, dlouhodobý, eh, postup. Musíme se snažit nastavit váhu mezi transparentností, právní jistotou a konkurenceschopnost. Děkuji, Váš Perez. Eh, ano, já bych vám chtěla poděkovat, paní zpravodajko, za ten návrh, který předkládáte. Myslím, že ti, kteří říkají, že je potřeba najít eh, kompromis mezi těmi 40 miliony a 750 miliony, ale že ten návrh komise je dobrý, nejdou směrem ke kompromisu. A já bych chtěla hovořit v tomto smyslu pro kompromis a říkala jste, že jste se snažila držet jakožto zpravodajka té, co možno nejambicioznější linie. Potom tedy jste, samozřejmě jste připraveni diskutovat s radou. V některých členských státech byly předloženy návrhy s takovým phasing in, s určitými těmi hranit, limity, které by mohly představovat eh, určitou rovnováhu v debatách s radou. A myslím si, že vzhledem k práci, kterou jsme odvedli s výborem tak z jedna, tak z dva, teď pana, že mm, bychom se mohli uspoko- že ten limit předložený komisi by byla určitá regrese vůči návrhu parlamentu právě v době, kdy musíme jít kupředu. Na, navíc ty zkušenosti, které máme v bankovní oblasti, přinášejí výsledky nikdo. Já jsem velmi pozorně si přečetla všechny příspěvky a ten dopis Business Europe, když jsou užitečné tedy pro podporování vytváření pracovních míst a tak dále. A pouze když jde o nějakou plavenou řeč, která vlastně ani nezohledňuje výsledky, ke kterým jsme již, kterých jsme již dosáhli v bankovní oblasti, tak s tím nemůžeme souhlasit. Já si myslím, že skvělá zpráva z Oxfamu, this informací, které jsou k dispozici pro bankovní odvětví, by nám měla sloužit nikoliv jako bez, eh, určité vodítko, které budeme bezmezně věřit, ale prostě jako takové hlavní směry, například v oblasti konkurence jsou zde bankovní tady tyto požadavky z výkaznictví po jednotlivých zemích a to naopak poskytuje nástroje skutečně na místě říci, že pokrok z posledních let by nenastal eh, bez eh, úsilí OECD, zejména iniciativy BEPS, ehm, minimální standardy, ehm, skutečné vlastnictví. To všechno je vedeno OECD. A proto si myslím, že je důležité, abychom se drželi co eh, nejvíc tohoto standardu OECD. Já se domnívám, že je důležité, eh, pokusili aspoň v míře možného eh, zabránit tomu, abychom nechtě eh, komplikovali mezinárodní práci OECD tím, že půjdeme jiným směrem. Tato rovnováha musí být nastavena správně. Souhlasím s návrhy kolegů ohledně té bezpečnostní doložky. Myslím si, že je to správné. Pokud z nějakých komerčně citlivých důvodů někdo chce eh, se požádat eh, daňový orgán, aby to nebylo zveřejněno, protože je to komerčně citlivé, tak bychom měli být vůči tomu otevření a flexibilní. S tím, že maximum možný, možných informací většiny firm by mělo být ve veřejné doméně. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Kalvet. Děkuji, paní předsedkyně. A pane předsedo, nechci zneužívat času. Nicméně bych v konstruktivním duchu chtěl odpovědět na dvě malé připomínky. Proto mluvím také ve francouzštině, protože navazuji na pana Diranda, který tady není, hovořil o těch 10% podniků, že se to zvýší na 90% a zde říkám jediná věc, kterou bych chtěl, aby ten, ty podniky prostě neprocházely tím sítem. To a jde o placení daní a to, co je nejdůležitější tedy pro lidi, kteří mm, nechtějí prostě plně podnikat, je ten objem, to množství, obrat, ze kterého se ty daně platí. A proto 90% obratu to už je informace. A to je důležitá informace samozřejmě pro osoby, které chtějí vědět, o kterou osob, o, kter, o jaký podnik jde ten obrat, to je, který je zveřejňován. Asi bychom neměli chodit až skutečně k těm nejmenším podnikům, ale o tom samozřejmě můžeme ještě diskutovat. Potom druhá odpověď na paní Beres prosím, neříkejte ti, kteří říkají, že chtějí něco kompromisního, ale ti, kteří podporují ten návrh komise, tak to není kompromis, ale když hovoříme o 700, 750 milionech, tak je to nepřijatelné, že to je velká ale právě to potom není duch kompromisu. Já chci vysvětlit, já chci kompromis, protože chci, aby toto existovalo, aby to nebylo zrušeno. Pokud už návrh komise má tu výhodu, že už existuje, proto těch 750 milionů dobře, není to tak špatné, ale pokud bychom měli být ještě lepší, můžeme stanovit 700, můžeme stanovit 600 tisíc, můžeme přejít z 90% na 95% a kolegové, kteří se zdráhají, by to mohli možná akceptovat. Toto já nazývám kompromis a proto moje španělská kolegyně, jak se o tom zmiňovali, potřebují mít více informací, více argumentů od komise. Proč bychom se měli držet tedy té eh, definice OECD, protože by nám to umožnilo dosáhnout těch 90%. Ale diskutujme o tom, toto je kompromis. Pokud nebude možné najít kompromis, no tak potom asi ten návrh komise dobře bude, splní asi ten svůj úkol. Ale pokusme se dosáhnout kompromisu. Předsedkyně, děkuji. Když se dívám na hodinky, tak teď pohovořím jako zpravodajka na závěr velice stručně a protože už jsme doko- dovršili náš čas na naši schůzi. Teď 30. května bude se konat hlasování. Ještě máme tedy příští týden a potom eh, bude schůze stínových zpravodají ve Štrasburku. Pokusíme se skutečně udělat, co budeme moci, abychom ty jednotlivé rozdílná stanoviska, aby se nám pokusilo je co nejvíce přiblížit a sladit, zejména u té limitní hodnoty a potom také u těch obsahů, těch informací. Čili budeme dělat, co můžeme. Samozřejmě pochopila jsem to tak, že role OECD a těch definic, že zdůrazňovali jste toto. My jsme si toho vědomi. Naše role v Evropském parlamentu je zde ještě případně stanovit něco, co jde nad rámec. Reporting výkaznictví je důležitý nástroj ke zvyšování transparentnosti a také k podpoře volné, spravedlivé hospodářské soutěže i pro malé a střední podniky tak, aby to nebylo, aby si velké podniky mohly dělat, co chtějí, abychom nevěděli, odkud, kam se vlastně přesunují ty prostředky. Takže čím větší transparentnost, tím to bude lepší pro investory, pro hospodář, ekonomické zájmy, což jsme se už poučili z toho bankovního odvětví, že transparentnost nepoškozuje tedy ani, doufejme, ani konkurenceschopnost evropských podniků a když to bude rozumně nastaveno, tak ty náklady na zvyšování nezbytných informací by měly samozřejmě zůstat co možno nejnižší. Tím bych se chtěla ještě, jakožto předsedající, Tímto tedy ukončuji tuto schůzi. Ještě jednou vám děkuji za vaše vstupy, za vaše připomínky, které dokáz- ukázaly, že jste ochotni ke kompromisům v těch jednotlivých eh, oblastech a ještě vám přeji další úspěšný zbytek dne.